Eh bien, chers collègues. Takže vážení kolegové, nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to návrh rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2020 a dávám slovo našemu zpravodaji panu Maňkovi. Děkuji pěkně, pan předseda. Eh, chcel bych som... Děkuji, pane předsedo. Já bych vás chtěl informovat že eh, jsme zjistili, že je potřeba se sjednotit na číslech, to znamená ohledně toho, jaké úspory navrhujeme a já jsem velmi rád, že jsme dospěli k takovéto dohodě na zasedání stínových zpravodajů. To bylo minulý týden, k této dohodě jsme dospěli. Ještě jedna věc zůstala otevřená a ta závisí na tom, jak se náš výbor rozhodne ohledně 51 míst, které jsou dnes eh, zastoupené v kontaktních eh, kancelářích Evropského eh, parlamentu. Jedná se o jednotové země Evropské unie, je to teda 51 míst a náš výbor o tom ještě bude jednat. Existují tady různé možnosti. Jedna spočívá v tom, že dospějeme ke kompromisu, ale musíme o tom ještě jednat. A to, že bychom možná ponechali jednoho smluvního agenta v každém členském státě a tím pádem bychom ušetřili 1,8 milionů, ale o tom se ještě bude diskutovat. Na základě našich setkání jsme dospěli k závěru, že navrhujeme úspory v hodnotě 18,1 milionů eur s tím, že je tato otázka ještě otevřená, protože záleží na smluvních eh, partnerech. Eh, jedná se tedy o kontaktní kanceláře Evropského parlamentu v jednotlivých zemích EU. A kdybychom odsouhlasili těch 18,1 milionů eur, tak by nedošlo ke zvýšení rozpočtu o 3,58%, ale jenom o 2,68%. Eh, pokud jde o některé pozměňovací návrhy, některé návrhy se právě týkají toho, že odmítají procentní zvýšení rozpočtu podle toho, co bylo, navrhnuté, co bylo navržené ve zprávě, ale zde chci všechny uklidnit a v tom smyslu, že tady se promítnou ta čísla, která vyjednáme v dohodovacím řízení, tak jak se na tom eh, shodne rozpočtový výbor, takže ta čísla budou nižší než ta, která tam jsou nyní. Další problém, kde bylo více pozměňovacích návrhů, tak to je Europe Experience. To znamená, že tyto výstavy, kde některé skupiny z návrhy souhlasily, některé ne, padly i takové návrhy, že by si to měl financovat každý členský stát a tak dále. Proto jsme vytvořili kompromis a postupně o tom s jednotlivými skupinami vyjednáváme a zde chceme připomenout rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze 16. dubna 2018, kde se schválila strategie budování parlamentu po roce 2019. A v rámci této strategie by se prostory pro Europe Experience měly využívat ve všech členských státech takovým způsobem, že když vyprší nějaké zemi smlouva v nějaké budově, kterou si pronajímá, tak potom by se přehodnotilo, zda to místo je vhodné či ne a kdyby to vhodné bylo, tak by se tam zřídilo i Europe Experience. Vzhledem k tomu, že tady padly různé připomínky, tak do našeho kompromisu přidáváme ještě požadavek na pana generálního tajemníka, aby informoval rozpočtový výbor o dosaženém pokroku a o přidané hodnotě a o tom, kolik by takovéto zařízení stálo. Uvedu jeden příklad. V prosinci eh, se v Helsinkách otevřel eh, Europe Experience a měli 51 tisíc návštěvníků, což je velmi zajímavé číslo. A to je i cíl, úloha našeho Evropského parlamentu a to tak, aby co Eh, nejvíce obyvatel Evropské unie věděli, jak funguje EU, jak funguje Evropský parlament. A tímto vlastně eh, přijde i více lidí k evropským volbám v budoucnosti. Eh, další problémy souvisely s mobilními zařízeními. Mobilní zařízení Europe Experience, které chceme zřídit a které byly schváleny jednomyslně v rámci předsednictva EU. Může se stát, že v některých eh, malých eh, státech bude pouze takováto mobilní výstava Europe Experience. A bude se pohybovat po různých okresech, eh, třeba přijde do nějaké školy, tam si to všechno rozloží, anebo to bude spočívat v nějakém autobusu a všechny školy v okrese budou moci navštívit takovéto výstavy, odpoledne i ostatní návštěvníci, ale tím pádem se do celé Evropské unie dostanou informace o EU. Předsednictvo to tedy schválilo jednomyslně a proto bych vás chtěl požádat také o podporu. A dále, pane předsedo, já jsem vám eh, slíbil, že vás budu informovat o zřízení diplomatických zastoupení, eh, které byly schváleny v předsednictvu. Členové předsednictva Evropského parlamentu 14. ledna měli výměnu názorů o návrhu na zpřístupnění parlamentní podpory v externích delegacích Evropské unie a požádali generálního tajemníka, aby jim předložil podrobnější zprávu, to bylo v lednu, a měsíc později v únoru předsednictvo schválilo e, návrh parlamentní podpory, pokud je externí e, zastoupení s cílem, že by se to zaměřilo na regionální delegace. Jsou to mise EU pro ASEAN, delegace v Africké unii a delegace EU při OSN v New Yorku. Myslím, že jeden člen předsednictva s tím nesouhlasil a všichni ostatní souhlasili. Musím se říci, že co se týče počtu zaměstnanců, tak v plánu pracovních míst se nevytvoří žádná nová pracovní místa a úředníci Evropského parlamentu budou vysláni již do fungující delegace Evropské unie s tím, že je velmi důležité, aby se pozornost soustředila na regiony, kde jsou parlamentní schromáždění, eh, která združují určitý počet zemí. Proto předsednictvo schválilo návrh eh, na to, aby se parlamentní podpora soustředila na regionální delegace, tedy mise EU v rámci ASEANu, delegace EU při Africké unii a delegace EU při OSN. Už tehdy, když byla zřízena Evropská služba pro vnější činnost, tak eh, se nezahrnuly odborné znalosti Evropského parlamentu do této struktury a složení ESVČ odráželo pouze odborné znalosti zaměstnanců Rady, Komise a diplomatických služeb, ale parlament eh, tam nebyl zastoupen. Proto předsednictvo došlo k názoru, že je zcela nutné, aby zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří mají rozsáhlé vědomosti ohledně parlamentních postupech a parlamentní diplomacii a že můžou tím pádem doplňovat práci komise tak, aby tam působili. Opakuji, nejedná se o vytváření nových pracovních míst a prostory rovněž potřeba nejsou, ty už tam jsou, takže tyto osoby se pouze do těchto nových prostor přesunou. A další věc, Víme dobře, že v Lucembursku otevíráme nové budovy a padly zde různé návrhy v tom smyslu, že v roce 2020 bychom měli dosáhnout úspory z toho, že se lidé přestěhují do nových eh, kanceláří. Problém je v tom, že stěhování je postupné a to znamená, že souběžně bude fungovat stará i nová budova a těch úspor se dosáhne až v roce 2021 ale přesto jsme připravili kompromis, kde žádáme generálního tajemníka, aby nám doložil všechny podrobnosti, které se týkají tohoto přestěhování těchto pracovníků a proč není eh, možné dospět k úsporám v roce 2020. A tento kompromis také zatím získal podporu. Další věc. Eh, budova PHS, kde na konci tohoto roku má padnout rozhodnutí, zdali se tato budova zbourá nebo se bude nějakým způsobem rekonstruovat. Ale ať už padne jakékoliv rozhodnutí, tak to bude na konci roku. A každopádně to ta budova se bude muset vystěhovat a všechny eh, služby a funkce se budou muset někam přemístit. Takže toto je třeba. A my jsme také Eh, předložili konsenzuální návrh, kde žádáme, aby náš výbor byl o těchto podrobných odhadech a rozpisech nákladů, aby byl eh, před eh, podzimem informován. A to je náš kompromis, abychom měli tyto přesné údaje. I když předsednictvo Eh, tyto eh, zjednodušené údaje už dostalo, ale my, my tedy dostaneme všechny ty údaje na podzim. Další problém, o kterém jsme hovořili, to byla ústní vysvětlení hlasování. A když jsem jednal se stínovými zpravodaji, tak eh, dva kolegové řekli, a i tady od vás, od některých, takže úplně nesouhlasí s tím, že by se eh, tady toto ústní vysvětlení hlasování zrušilo. Samozřejmě je potřeba o tom diskutovat, ale my jsme i v této oblasti přišli s kompromisním návrhem, kde žádáme analýzu, kolik to stojí. Zatím je to 800 tisíc eur ročně. To by tedy stálo plus minus. Počítali jsme pouze, eh, kolik stojí překlady a žádáme ještě o další podklady a že potom bude na nás, zdali budeme souhlasit eh, s tím, aby se to zrušilo, vzhledem k tomu, že poslanci mají k dispozici více alternativ, třeba písemné vysvětlení hlasování, ale i různé jiné prostředky veřejné komunikace, takže můžou přijít s něčím jiným. A myslíme si, že tato oblast potřeba není ale bude to samozřejmě záviset na nás, jak se rozhodneme. A další oblast, eh, to je důchodový fond, kde i eh, v našem výboru jsme o tom diskutovali. My jsme připravili také kompromisní návrh, kde chceme připomenout, že existuje status poslance. Bylo to, ten kompromisní návrh byl na základě toho, že skupina ALDE, skupina EPP přišli s eh, pozměňovacím návrhem a my chceme z toho vytvořit kompromis, kde připomínáme status poslanců, kteří v článku 27 uvádí, že dobrovolný důchodový fond, který byl zřízený parlamentem, že bude zachován i potom, eh, potom po eh, vzniku eh, statusu poslance to souvisí s rokem 2009 a že eh, nabitá eh, práva budou zachována v plné výši. To je v statutu poslance, to tam doplňujeme jako informaci. A žádáme předsednictvo a generálního tajemníka, aby v plné míře dodržovali status poslanců a aby urychleně vytvořili eh, jasný plán důchodového programu pro parlament. A také žádáme Evropský účetní dvůr, aby přeskoumal způsoby, jak zabezpečit udržitelné financování dobrovolného důchodového fondu. O tomto kompromisu jsme také jednali a zdá se, že má tedy podporu. A další věc je boj proti obtěžování. Zde v těchto číslech jsme zohlednili určitou částku, která je ve dvou okruzích. Jeden okruh je ve zdravotní službě, kde žádáme mediátora a psychologa, který byl, by byl placený jako zaměstnanec. A potom je tady ještě jeden link 160 eh, tisíc, kde žádáme různé expertízy, které je potřeba financovat, tak aby tato oblast eh, byla zprofesionalizována. A k tomu jsme tedy také předložili kompromisní návrh. Dále v naší zprávě žádáme o to, aby pan generální tajemník se blíže podíval na interinstitucionální spolupráci. Tato oblast eh, může přinést další úspory. A pokud eh, tyto úspory budou, tak to ponecháme v Evropském parlamentu, tak aby to bylo motivační pro administrativu. A chceme požádat generálního tajemníka, aby vytvořil takovou atmosféru v Evropském parlamentu a na svých ředitelstvích, tak aby jakákoliv osoba, ať pracuje kdekoliv, zdali ještě může přinést nějaké úspory, ať už je to v oblasti životního prostředí nebo jinde, takže potom část těchto úspor by na konci roku, kde se platí závazky za budovy, takže část by se mohla použít v jednotlivých eh, generálních ředitelství na projekty, které by si tito zaměstnanci sami připravili. A tím pádem by byli motivováni s tím, že by lidé se snažili někde uspořit, s tím, že z toho ten člověk také bude něco mít, nebo jeho oddělení, nebo útvar. A bude to pozitivní i pro Evropský parlament. A že bychom si vyzkoušeli takovýto model do budoucna. Pane předsedo, děkuji za pozornost a rád si vyslechnu i vaše názory. Děkuji. Merci, monsieur le rapporteur. Děkuji, pane zpravodaji. Takže teď se obrátím na stínové zpravodaje, pan Rybik. Ten možná hm, předal svůj vzkaz panu Fernandezovi, ne? Takže pan Kelmel. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl našemu zpravodaji velmi srdečně poděkovat za tuto obsáhlou zprávu a za mnoho práce, kterou, které do ní vložil. Já si myslím, že v, mnoha, v mnoho oborů nám zde prezentoval naprosto správně. A Myslím si, že právě rozpočet Evropského parlamentu samozřejmě v mnoha eh, oblastech eh, je vlastně eh, poměrně napnutý a nemůže se až tak příliš mnoho změnit, ale měli bychom zajistit tedy jeho funkčnost. Samozřejmě jsou určité výzvy, kterými bychom se měli zabývat. Mám na mysli například kybernetickou bezpečnost, na kterou znovu poukazuji, ale také správné vybavení nejen pro poslance, ale také pro jejich zaměstnance, včetně samozřejmě veškerého personálu v parlamentu. Potřebujeme moderní vybavení, ale také bezpečné. To je vlastně bezpodmínečné. Například víme, co by se stalo, kdyby došlo k nějakému skandálu s, útok, s únikem dat, takže zde v těchto oborech nemůžeme šetřit peníze, zde musíme naopak investovat. Kde mám určité problémy, tak to je zřízení ještě dalších eh, stanovišť tedy našeho parlamentu, vážené kolegyně a kolegové. Já si myslím, že jsme se shodli ve velké většině, to už ukázala minulá hlasování, že apelujeme na jednotné sídlo. Jedno sídlo parlamentu je nelogické, že říkáme, měli bychom vlastně mít nějaké dependance ve většině nebo ve všech členských státech, aby vlastně reprezentovali parlament. To by nemělo být úkolem parlamentu. To by se měl, o to by se měly starat případně straj, strany politické, který chce, která chce být zastoupena ve své vlasti, tak potom vlastně ty by měly převzít ten úkol informovat o parlamentu. Máme samozřejmě různé online informace, které můžeme nabízet samozřejmě Samozřejmě tyto částky v jednotlivých státech nejsou tak velké, ale těžko můžeme vlastně nějak obhájit vůči občanům, že vlastně bychom ve všech členských státech otevírali nějaké pobočky, nějaké dependance. To si myslím, že by vyslalo velmi špatný signál a apeluji skutečně velmi silně na to, abychom to nedělali. Děkuji, pane Kelmele. Teď žera deprem. Ano, pane předsedo. Já hm, jsem pouze koordinátor, dnes jsem stínový zpravodaj, ale byl jsem informován, že kontakty, které proběhly s naší stínovou zpravodajkou paní Jatema Amakmaky, a panem Maňkou jakožto zpravodajem, že ty schůze probíhaly ve velmi dobrém ovzduší. Chtěl bych říct si, že na základě toho, co nám zde pan Maňka prezentoval, tak zcela souhlasíme s tím kompromisem číslo 8 ohledně obtěžování. Domnívám se, že to úsilí, které zde bylo odvedeno eh, a také kvůli politické relevantnosti penzijního fondu, že toto je velmi vyvážený přístup. Jsme otevřeni úvaze o ne zrušení, ale o změně toho systému mm, vysvětlování hlasování a u většiny těch bodů bych řekl, se v podstatě shodujeme do široké míry s tím, co prezentoval zpravodaj. Osobně mám ještě určité otázky. Já v podstatě souhlasím s tím, co zde vyjádřil pan Kelmel ohledně těch hm, zna, zvě, počtu těch center European Experience, i když ten text byl už pozměněn oproti původní verzi ale myslím si, že ve své podstatě pan Kelmel řekl něco podstatného. Je to problém, který je řekl bych téměř institucionálního rázu. Pokud se nemýlím, tak zde padlo rozhodnutí předsednictva. Tam se dokonce říká, že je to rozhodnutí předsednictva z 16. dubna 2018. A kde se říká, že by měly být ta Europe Experience Centers, která se budou postupně zřizovat ve všech členských státech. Takže jaká je funkce výboru pro rozpočet? Nebo jaká, jaká je role jestli předsednictvo je instance, která rozhoduje o všem a také o rozpočtových důsledcích těch svých rozhodnutí, anebo jestli výbor pro rozpočet má zde odpovědnost za to. Já osobně jsem dosti váhám tedy co se týká toho znásobování nebo zvětšování počtu. A vyslechl jsem vysvětlení pana Maňky ohledně Jakarty a dalších, že nebudou tam nové prostory se zřizovat, nebudou se zaměstnávat noví zaměstnanci, ale co ti lidé tam budou dělat? Poslali jsme delegáty parlamentu do všech zemí světa, plus ještě ta experience centra, no nechápu tu strategii prostě, co to je jako to strategické centrum a nikdo mi to nedokázal jak si vysvětlit uspokojivým způsobem. Pochopil jste, jaká je vnější politika externí e, Evropské unie? Pane předsedo, nebuďte moc krutý, já už jsem krutý. To je mimořádné, to by znamenalo, že nemáme kompetence že se zde dělá, jako by Evropa podstupovalo riziko, že vlastně zorganizuje představení o své neschopnosti, o své bezmocnosti. Zde ale diskutujeme o rozpočtu parlamentu. A a já hovořím právě o rozpočtu Evropského parlamentu a opravdu já nechápu tu strategii. Byl bych rád, kdybyste mi to mohli vysvětlit protože jestli něco dělá rada, něco dělá komise, vedle 28 ambasád, které máme skoro ve všech zemích, plus ještě další střediska, vytvoří se ještě další centra a já to nechápu a nepovažuji to za příliš rozumné. Ale je to rozhodnutí Byra a chci vědět, co můžeme dělat jakožto výbor pro rozpočet, když zde zaznělo už tedy rozhodnutí předsednictva. Je to otázka principu. Takže toto je, to jsem chtěl zdůraznit. Potom to snížení prostředku výrazné, zde jsem neslyšel tu částku, možná jsem to neslyšel, Za to paní Maňka říkat, ale bylo by dobré, kdyby v žádném případě nebylo to zvýšení rozpočtu vyšší než 2,5 bodu. V žádném případě. Tak pan, pan Maňka asi bude mít problém toto všechno sladit nějak. Nějak se v tom s tím vypořádat. Dobrá, tak nevidím, že by se že by zde byly další stínoví zpravodajové. A takže dávám slovo těm z vás, kteří se chcete vyjádřit. Paní Gardia Zabal. Děkuji vám, pane předsedo. Můžete si být jist, že pan Maňka disponuje eh, více než dostačujícími kompetencemi, aby to zvládl. Není e, to e, poprvé, co pracuje na parlamentním rozpočtu a navíc byl i starostou ve svém regionu, takže to není poprvé, co sestavuje rozpočet. Já jsem se přihlásila z následujících důvodů. E, debata o níž hovořil pan Depre, byla vedena po celé funkční období. Máme co dočinění s rozhodnutími předsednictva, ať už se nám líbí nebo nikoli která pak musíme uskutečňovat, protože eh, nemáme vůbec žádný manevrovací prostor ani z hlediska eh, rozpočtu. A pak dochází eh, k šoku legitimity a také k určitému šoku z hlediska mm, implementace. Já jsem se přihlásila, protože jsem chtěla něco říci a také se něco zeptat k těm 51 bodům ve sdělení. Nejdřív komentář. Komunikace v parlamentu dosud nefungovala, protože jestliže se hovořilo o e, těchto 51 místech, tak e, se hovořilo, že je to specifické posílení před volbami, ale po e, různých kontrolách se zdá, že tomu tak nebylo. Protože Náš Evropský parlament se v oblasti komunikace velmi snaží tak, aby abychom se dostali co nejvíce k našim voličům, takže je to určitě zcela potřebné, ale mělo nám bylo, mělo, mělo se nám říci, že se to chce posílit rychle před volbami, ale že potom to bude ještě zachováno. Takže já si myslím, že tady chyběla interní komunikace, protože nám nebylo řečeno, co byl ten cíl od začátku, tak jak to chápu. A nebudu hovořit o obsahu nebo náplni práce 51 smluvních eh, agentů. Myslím si, že ta práce je zcela jasná, že se hovoří více o Evropském parlamentu v médiích, eh, byly uspořádány různé semináře a schůze. Je dobře, že k tomuto posílení došlo, ale problém je s tou otázkou těchto pozicí. Tady se jedná o převod a to vidíme při hlasování a potom rozpočet 2020. A doufám, že tady někdo bude z útvaru parlamentu, aby mi odpověděli. Co se týče převodu pro rok 2019, tak nás žádají o 3 miliony 300 tisíc eur pro těch zbývajících 6 měsíců. A mně to nějak nevychází na těch šest měsíců. Nevím, jestli mi tady něco neuniká z těch 3 eh, eh, milionů 300 eh, tisíc pro těch 6 měsíců. A potom ještě víc pro rok 2020. V roce 2020 se počítá s tím, že se zachová 51 smluvních agentů a generální ředitelství pro komunikace, tak aby vykompenzovali to posílení v těch místních kancelářích. Takže se sníží o 51 míst svoje zaměstnance a počítá se eh, s tím, že eh, smluvní agenti či na dobu určitou jsou levnější než zaměstnanci, tedy úředníci. Takže tomu nerozumím. Bude-li se to kompenzovat v roce 2020, takže tam máme o 4 miliony víc, tak nevím, jestli tam je nějaká proměna v těch výpočtech která mi uniká, nebo jestli jsem to dobře nepochopila. Každopádně bych vás chtěla požádat o vysvětlení, protože si myslím, že tato informace je předmětná pro převody a také je to předmětné pro vyjednávání o rozpočtu pro rok 2020. Děkuji. Máte nějaké další otázky? Nevidím, že by se někdo hlásil. Takže požádám zástupce komise, aby odpověděl, ne, respektive odpověděla paní Ryb z DG.com nejprve. Nevím, kde je. Děkuji vám. Chtěla bych eh, omluvit pana generálního eh, ředitele, který je dnes na misi v Kodani. Byro schválilo rozhodnutí o posílení kanceláří v listopadu 2017, takže kanceláře e, obdrželi posílený mandát, který e, počítá také s větším kontaktem s občany, zúčastněnými stranami a e, národními i regionálními médií. Proto vzhledem také k volbám jsme požádali tento výbor v v únoru 2018 o transfer, abychom mohli začít s náborem agentů. My jsme eh, těchto 51 kontraktních nebo smluvních agentů eh, rekrutovali a nyní jsme provedli první zhodnocení jejich práce a vidíme, že eh, se skutečně dosah eh, DG.com eh, výrazně eh, zvětšil. Na všech platformách máme zvětšenou přítomnost o 31%, když srovnáme rok 2017 s rokem 2018. A toto je velmi, dů, velký, velmi dobrý důvod zachovat tu stávající síť Myslím, že jste se již v Madridu eh, setkal s personálem, který tam posilnil místní kancelář. Eh, naším cílem je tedy ponechat tyto tiskové tajemníky, referenty na místě, protože tato práce má přímý dopad na náš dosah. Eh, ten transfer, o který žádáme, by měl umožnit udržet si tento personál Nyní mají kontrakty do konce července, protože původně tehdy jsme měli potřebné rozpočtové prostředky je zaměstnat do voleb, tedy do um, ukončení volební kampaně do 1. července 2018 a nyní bychom potřebovali finanční prostředky na překlenutí um, měsíce uh, do roku 2018. 2020. A jak víte, i v rozpočtu 2020 se počítá se zachováním těchto smluvních agentů. Není zde eh, přímá ekvivalence, pokud jde o personál, ale je zde eh, stejný počet eh, personálu SD, eh, protože, jak víte, práce v kancelářích se mění a my potřebujeme více těchto vysoce specializovaných tiskových referentů a manažerů a možná, že eh, bychom mohli eh, vytvořit více úspor v rámci personálu EST. Na straně jedné chceme zachovat eh, tedy počet těchto vysoce specializovaných agentů a na straně druhé jsme ochotní ustoupit, eh, v, pokud jde o počet vlastně standardních zaměstnanců v kancelářích, eh, zaměstnanců typu e ST. Děkuji. A já jsem myslel, pane Depre, že chcete ještě něco říct. Ano, jednu otázku, pane předsedo. Já si nejsem jistý, zda jsem dobře pochopil to, co zde zaznělo a byl bych rád, kdyby mě paní ředitelka opravila, pokud se mýlím. Hovořil o efektivnosti těchto 51 osob, protože se ten výsle, výstup zvýšil o 21%. Jaké jsou ty výsledky? Jsou to nějaká vysílání v televizi, články v tisku a jak to vlastně můžeme vysvětlit těmi 51 zaměstnanci navíc, protože v roce 2018 to byla taková daleko zásadnější fáze pro Brexit, tam a teď je, možná, je teď tedy více článků o Evropské unii, něco se děje v Itálii, Eh, takže otázka je, zda jsou nějaké konkrétní specifické problémy, například kvůli té nové vládě, jsou určité problémy s Polskem, s Maďarskem, takže jaký vlastně typ těch opatření? Jsou to nějaké pozitivní články o Evropské unii, ty výsledky, anebo je to prostě jenom zvyšování počtu článků ohledně Evropy? Já bych měl ještě další otázky říká pan předseda, není to jednoduché pro instituci komunikovat. Existují určité domy Evropy, Maison de l'Europe. Jejichž posláním je informovat občany o tom, co Evropa dělá. A v nedávné době jsem byl, to bylo v mém volebním okrsku, konkrétně v mém departmentu ve Francii, a Maison de l'Europe, ten dům, Evropský dům, zorganizoval schůzi pro oslavu 20, svého 20. výročí a neměl, oni neměli právo zveřejnit přítomnost evropského poslance, protože by to mohlo být v rozporu s nezávislostí nějakou politickou té instituce. Tak já bych když se tedy zvyšuje počet úředníků pro komunikaci, tak tady je, je však ale tady určité odpojení mezi tou politickou dimenzí, na kterou odkazoval pan Kelmel, a tou institucionální komunikací. Mohla byste nám říci, prosím, jaká je doktrína v této oblasti, jaké jsou pokyny pro příjemce dotací, jako jsou ty domy Evropy, když organizují veřejné schůze například nebo veřejné akce? Děkuji mnohokrát. Možná, že nejprve k první otázce. Ráda bych panu Depré eh, předložila hodnocení z prosince 2018, kde zkoumáme právě onen output. Jsou to semináře organizované eh, pro novináře, tiskové konference, briefingy a pak o tom ehm, dosahu eh, kde zkoumáme vlastně mediální pokrytí eh, na všech platformách, to znamená články a také televizní sledovanost, eh, také sociální média eh, jsou v tom zahrnuté. A my nehodnotíme, jestli je to pozitivní nebo negativní. Samozřejmě zatím pouze sledujeme ten dosah celkem. Pokud jde, je o, pokud jde o Dům Evropy, musím přiznat, že v tom ohledu nejsem informována, nemohu na to odpovědět, nejsem informována. Vím jenom, že dostávají naše subvence, tedy e, komise, ale nikoli Digicom. Neumím odpovědět na tuto otázku. Très bien. No dobrá. A teď dávám slovo panu Basovi z DŽ Fins. Ano, pane předsedo, vy máte nějakou otázku, kterou jste nám chtěl položit? Ne, na základě toho, co jste zde vyslechli, tak nepovažujete za rozumné něco upřesnit, nějaká doplnění poskytnout pro to, abyste vysvětlili ještě lépe věci výboru pro rozpočet a parlamentu? Eh no dobrá, tak tedy tímto ukončíme. Děkujeme za práci, kterou odvedl pan Maňka. Nebyla to vůbec jednoduchá práce. Možná byste mohl odpovědět, pane Maňko, na tu otázku, kterou položili kolegové. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručně reagovat na pár věcí. Rád bych vám osobně poděkoval, pane předsedo, za vaši osobní účast i na za schůzi stinových zpravodajů. Vaše účast je vždy přínosem a už to dodává i větší vážnost takovému to jednání, takže vám za to děkuji. Rád bych začal ze zadu nebo od konce, kde se hovořilo o těch 51 smluvních pracovnících hm, v oblasti komunikace. Samozřejmě naše úspory, které máme, jsou tedy bez toho, abychom do toho počtu zasahovali. To budeme řešit až potom, až zaujme výbor stanovisko k 51 pracovníkům. Ale zde je ještě jedna nedořešená vážná věc. V kancelářích Apple v jednotlivých zemích. Některé kanceláře vlastní Evropský parlament a některé jsou v pronájmu. A tam, kde vlastníme tyto kanceláře, tak jsme ochuzeni o práci v terénu pracovníka, který se musí starat o údržbu, o zprávu budovy a tak dále. Takže je zde určitý všeobecný vzorec, určitá země má tolik a tolik lidí, ale nezohledňuje se to, zda vlastníme nebo nevlastníme tu budovu. Pokud ji vlastníme, tak vlastně ochudí, ochuzdíme tu zemi o jednoho člověka, který by měl komunikovat a třeba na půl úvazku musí se zabývat zprávou budovy. Takže pokud odsouhlasíme těch 51 lidí do konce roku, tak bychom měli toto přehodnotit tak, aby se zohlednilo v budoucím období i tento parametr. I pan Kelmel, i pan Depre se zmínili o dvou věcech. Jedna, to jsou Europe Experience, to znamená ty výstavní prostory a druhá věc je diplomatické zastoupení. A pan Kelmel nehovořil o Europe Experience, ale o diplomatických zastoupeních. A já bych rád zdůraznil, že nás to nebude stát ani jednoho člověka navíc. Půjdou tam současní lidé, nebudeme platit nové prostory ani zřizovat nové kanceláře, protože to bude umístěné ve stávajících prostorech. A za třetí, Byro to schválilo, a předpokládá vyslání omezeného počtu pracovníků Evropského parlamentu jako parlamentní podpory, která spojuje zájem všech institucí EU s cílem propojit zdroje při podpoře spojenectví se strategickými partnery a organizacemi a využít odborné znalosti poslanců parlamentu při podpoře parlamentní diplomacie. A proto přispívá k angažovanosti Evropské unie tím, že se zaměřuje na parlamentní dimenzi. Takže je to opravdu široká spolupráce, která nás nebude stát lidské zdroje a nebudeme muset zřizovat nové prostory, což je velmi důležité. Pokud jde o samotná čísla a rozpočtu. Souhlasím s panem Depré, když říkal, že rozpočet by neměl růst o víc než 2,8 naše návrhy hovoří o tom, že by to mělo být méně 2,68% a věřím, že se nám to podaří i v rámci uh, trialogu. Děkuji. Bo dohodovacího řízení respektive. Děkuji. Tak to je slibné, říká pan předseda příští volební období začneme otazníkem o otázka o kompetenci komise a rozpočtového výboru a dokončíme toto obdob, volební období na to, abychom, bez toho, abychom dokázali na tyto otázky odpovědět. A možná, že jednoho dne vzhledem k autoritě Byra parlamentu bude nutné, aby byl takový rozpočtový výbor, aby byl nějaký rozpočtový výbor uvnitř předsednictva tedy. A aby náš výbor jakožto takový se zbavil tohoto úkolu. Protože tím, jak vlastně představen přesednictvo rozhoduje, tak nás zbavuje této odpovědnosti. A skutečně jak si schápu rozpaky některých, že jsou vlastně tak trošku na dvou židlích tedy a neměla by tato nejedna, nejednoznačnost být na úkor tedy naší práce. Takže hmm, jak ponecháme to jako takové, takový odkaz našim nástupcům. Děkuji panu Maňkovi a stínovým zpravodajům. Děkuji tedy, že ten rozpočet je v určité vysvětlitelné podobě. Můžeme mít jakákoliv zastoupení a pobočky parlamentu v členských státech, ale je potřeba eh, podat přesné odpovědi k těmto otázkám. Tak, kolegové, nyní můžeme přejít ke zprávě Jose Manuele Fernandeze a jeho spolupravodaj Roberta Gvalčího o programu Invest EU. Děkuji, pane předsedo. Tak my už jsme vlastně měli trialog ohledně Invest EU. Už jsme věnovali hodně času, nebo dali jsme hodně času radě, aby se mohla dohodnout a aby vlastně získala mandát. I v radě se ještě vedou nějaké diskuse ohledně lokalizace sekretariátu a bude se konat trialog, který považuji za důležitý dnes večer. A je ještě naplánován poslední trialog na středu Parlament má stále cíl, aby se to uzavřelo ještě v tomto volebním období, to už jsme řekli. Máme ten cíl také pro víceletý finanční rámec. Pokud jde o nás, tak my jsme vždy připraveni a k dispozici, ale samozřejmě nemůžeme dosáhnout dohody, pokud mandát který máme a naše pozice nebude respektována. Myslím si, že v rad, i na straně rady je vůle, aby se pokročilo kupředu a aby se uzavřela tato věc. Otázky týkající se zprávy, věcí veřejných, to jsou složité otázky. Ta otázka záruky, o té se nebude mluvit, protože náš cíl místo 38 miliard eur navrhujeme 40,8, protože chceme zachovat tutéž záruku pro 14 finančních nástrojů, které jsou teď v jednom finančním nástroji propojeny. A tedy u tohoto bodu to samozřejmě bude záviset na jednání o víceletém finančním rámci. Ale otázka toho partnerství, toho, té partnerské dohody, dohody o partnerství s Evropskou investiční bankou, tak ta ještě mm, není vyřešená, zde ještě otevřený bod. Naše pozice je taková, abychom se vyhnuli střetu zájmu. Musíme udělat všechno pro to, abychom předcházeli střetu zájmu. Uvidíme, jak to bude pokračovat tady ten třetí trialog tedy, ale doufám, že se nám podaří dospět k dohodě, jak by, tak jak bylo naplánováno. Ale nic nebude uzavřeno, aniž by všichni se shodli a samozřejmě, aby, akcept, aby byla akceptována ta záruka, o které jsem hovořil. Na tom jsme se dohodli už několikrát. Děkuji. Děkuji. V každém případě to bude jen prozatímní dohoda, protože dokud se neschodneme na celém programu a na víceletém finančním rámci, dokud se neschodneme na všem, tak se neschodneme na ničem. Ano, samozřejmě. Ale i tak, pokud se nám podaří pokročit, shodnout se, tak potom to, co už chybí, tak už si myslím, že už se pochopíme. Dobrá, dávám tedy slovo stínovým zpravodajům paní Gardia Zabal. Bernd Kolmel. No. Pan Kelmel taky ne. Niels Torvald zde není. Pan Sole? Ne? Paní Niriadal, tu jsem zde neviděl. Tak chce se někdo jiný ještě vyjádřit? Nikdo? Takže přejeme hodně štěstí Jose Manuelovi do dnešního večerního trialogu. Děkujeme, samozřejmě. Já vám nejsem schopen představit svou zprávu o návrhu nařízení, o opatřeních, která bude potřeba přijmout z důvodu vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Takže budeme o tom hovořit na příští schůzi. Hlasování se může odložit, protože v současné chvíli nemám, co bych vám řekl k tomuto tématu. Možná, že komise má nějaké informace, ne? No, tak. Možná, že bude potřeba naplánovat v rozpočtu přítomnost britských poslanců i po prvním červenci letošního roku. Uvidíme podle toho, jak se věci v současné době vyvá, vyvíjejí. Tak Evropská unie odolná. Takže teď přecházíme k hlasování. Takže prosím, zasuňte vaše hlasovací karty do, elektron, do přístrojů hlasovacích. Uděláme si test, zkušební hlasování. bien. Le scrutin est ouvert. Zahajuji hlasování. jsme usnášení schopni? Votre âme a levé. No a to si myslím, že hlasování ukončíme tedy a dávám slovo Danieli Viotimu, našemu všeobecnému zpravodaji, který nám představí tři návrhy na převod. To je ze se, z eh, okruhu tři rozpočtu na rok 2019. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že tady máme čtyři žádosti o převod ze strany komise. Ale chtěl bych vám, pane předsedo, říci, že co se týče dvou převodů, tak eh, k něm, k něm se musím vyjádřit. Mám tady určité pochybnosti a musím se zeptat komise. Já navrhuji, abychom šli bod po bodu, abychom představili všechny čtyři žádosti. Za prvé žádost 1 lomeno 2019. Tak eh, s tím problémy nejsou. Je to eh, převod ohledně spolupráci pro udržitelný eh, rybolov. Je to dohoda mezi EU, Marokem po předchozím schválení rady. Je to, jedná se o 36 milionů eur s tím souvisí rozpočtové linky. Tento převod je v souladu s dohodou z, ro- s dohodou z 12. února 2019. Tento převod eh, žádné problémy nepředstavuje, pokud je o 5 lomeno 2019. Jedná se o převod 5 eh, milionů, jedná se o prostředky na závazky pro nástroj ENIF je to nástroj pro spolupráci a rozvoj s ohledem na e, spolupráci, dohody o spolupráci mezi Jihoafrickou republikou a EU. Jedná se o oblast vína a alkoholické nápoje z Jihoafrické republiky za plného respektování e, zeměpisného označení EU. Mám tady několik dotazů, které bych chtěl položit komisi. Jedná se o to, že podle názoru kolegu DV pokud je o podporu vinařství, tak se zdá, že to není pokryto víceletým plánem. Pokud jde o přílohu z roku 2018, tak tam se ukazuje, že tento sektor není pokryt víceletým rámcem, protože tento plán se soustředí z roku 2018, soustředí se na pracovní podmínky, hospodářský rozvoj, přístup k půdě a tak dále. A chtěl bych se zeptat komise, jak zdůvodňuje to, že tak malá částka jedná se o 5 milionů, pokud o tento převod, takže se to poskytne zemi, která je relativně bohatá a tím se podpoří jejich rozpočet. A to je tedy dotaz, který bych chtěl položit. A potom ještě tady mám další dotazy, pokud mi to dovolíte, pane předsedo. Takže dávám slovo komisi, pan Urel, na, abyste odpověděl na otázku pana Viltyho. Pane předsedo, já tomu rozumím tak, že dohoda o podpoře eh, byla součástí eh, dohody o spolupráci mezi EU a Jižní Afrikou, takže eh, toto mě poněkud překvapuje. Nemám k tomu žádné další informace které bych um, okamžitě předložil. Pokud by si přál další informace, tak mu je dodám v nadcházejících dnech v písemné podobě a snad při této příležitosti by se mohlo hlasování oddálit. Pane Vioty? Ano, souhlasím. Dobrá, tak to odložíme. A teď set. Provedimento numero set. Je to ustanovení 7, je to uh, převod Uh, e, 1,4 miliard prostředků na závazky. Ne, pardon, je to milion 400 tisíc. E, cílem je pokrýt dodatečné náklady 200 stážistů pro říjnové zasedání do roku 2020. Je to Black Book, je to program Black Book. Pokud se zvýší tento uh, převod a budeme-li mít tisíc stážistů pro, po zasedání, na každé zasedání, tak se ptám, proč to nebylo uh, v první opravě druhého návrhu rozpočtu. Je to tedy upřesnění, které předložila komise. Já si myslím, že si můžeme vyslechnout eh, návrh komise a můžeme o tom hlasovat dnes. Dobrá, tak tentokrát snad máte odpověď, pane Urele. Ano, děkuji vám, pane Vioty, za otázku. Myslím, že v této věci je to zejména otázka načasování. Dohoda mezi eh, eh, komisařem Navračičem a Oettingerem navýšit progresivně eh, počet eh, stipendistů bylo přijato eh, koncem roku a proto to nebylo zařazeno do návrhu. Samozřejmě další části navýšení na rok 2020 budou zahrnuty už do rozpočtu 2020. To je jasná věc. Děkuji. Takže pokud to dobře chápeme, tak pak Ettinger asi bude jaksi váhat s odpovědí, bude to tedy jaksi protahovat, než dá odpověď. Pane Vioty, jste spokojen s tou odpovědí? Ano, s vaším dotazem jsem spokojen, děkuji. Dobře jste se vyjádřil. Pa problém. Dobrá, že. Takže můžeme o tom hlasovat tedy. A co se týká sedmičky, tam není problém, ale o převodu číslo 8. Co se týče osmičky, tak mám několik dotazů na komisi. Jsou to ale dlouhé dotazy. Za prvé, představím tento převod. 370 milionů eur. Jsou to závazky pro financování opatření eh, v oblasti migrace eh, v Řecku a v Itálii. Eh, Řecko 239 milionů, Itálie 66 milionů, 34 miliony ES, tedy ve Španělsku, a potom 30 milionů pro Maroko, tedy Afrika. Co se týče tohoto ustanovení, mám několik dotazů na komisi, aby nám tuto situaci lépe vysvětlila. Mám několik dotazů já jsem tyto dotazy rozdělil do tří bloků, pokud komise souhlasí a pokud souhlasíte i vy, pane předsedo, já bych nyní eh, položil tři různé dotazy. Za prvé, jak počítá komise, že se rozdělí těch 340 milionů mezi Španělsko, Itálii a Řecko. Jakým způsobem se použijí tyto prostředky v praxi, jaké poměry budou v rámci národních programů AMIF, pokud jde o dotace a jakým způsobem komise stanovila potřeby a přesné rozdělení. Tak nyní se zase obrátíme na komisi, respektive dám slovo paní Gwinder, ředitelce DG Home. Ano, děkuji vám za příležitost eh, vám to vysvětlit a za velmi přiléhavé otázky eh, ohledně tohoto transferu. Faktem je, že máme velmi výrazné finanční plánování pro eh, dotčené země, které jsou zeměmi dotčenými migračními pohyby do značné míry, protože jsou na předních liních EU eh, a tedy eh, hranice Evropy z důvodu zeměpisu. Pokud jde o Řecko, tam máme finanční plán projednán, projednaný už, nebo který je projednáván s řeckou vládou měsíčně, eh, to znamená zaměstnanec DG Home projednává tento plán s řeckými zaměstnanci ministra vnitra. Eh, je to eh, plán založený na programu AMIF, protože se to skládá ze dvou částí. Jsou to finanční prostředky, který, které plynou skrze obálku, obálky ku eh, členským eh, zemím, kde jsou implementovány a pak máme možnost doplnit a MIFem národní programy eh, takzvané nouzové pomoci. Tato nouzová pomoc v rámci eh, právního eh, předpisu o AMIFu má jasné vymezení, to znamená, musí dojít k nouzovému stavu a nadměrnému nátlaku na zemi a jak známo z údajů o Řecku, to tam platí. Eh, takže v zásadě řešíme všechny potřeby země, Eh, nejdříve nebo zemí eh, nejdříve národními programy a teprve, když vidíme, že ty národní programy vyčerpaly veškeré finanční prostředky, tak se uchylujeme k dalšímu eh, financování skrze tyto nouzové pomoci, které jsou hodnoceny v rámci důkladného hodnotícího procesu. Ten je projednáván se žadatelem, buď je to tedy eh, řecký úřad anebo nějaká mezinárodní organizace, v tomto případě UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci. Jak rozčlenujeme ty prostředky na země, e, to je samozřejmě dáno identifikací e, potřeb. Nejdříve tedy hodnotíme národní programy velmi bedlivě a pak zjišťujeme, čeho je zapotřebí. Nejdříve tedy, jak to vidí vlastní e, orgány a pak přítom přítomní eh, zástupci Evropské komise a eh, pak vysíláme samozřejmě i delegace do dotčených zemí na Balkán, Řecko a tak dále. A pak eh, si vypracujeme indikativní plán, ale každý jednotlivý projekt je ještě navíc podroben hodnocení eh, samostatně. Eh, jedním z klíčových příkladů v Řecku je například ubytování uprchlíků, což se plánuje velmi obtížně, protože čísla kolísají a eh, máme tedy tábory, eh, které financujeme eh, například IRM, ale pak to doplňujeme i stanovými míst, stanovišti nebo hotelovými kapacitami, ale mm, Mm, snažíme se, aby to bylo vždy eh, nákladově co nejvýhodnější řešení, ale současně odpovídalo potřebám uprchlíku. Pokud jde o Itálii, tak eh, víte, že předseda Juncker se eh, snaží podpořit Itálii během migrační krize. Mm, slíbil dalších 100 milionů na pro Itálii velmi tedy intenzivně spolupracujeme s italskými ministerství na projektech, například vzdělávání pro nezletil, nezletilé a nedoprovázené děti. Dále podporujeme italské asilové teritoriální komise a také mm, v oblasti e, e, vykořišťování, pracovního vykořišťování. Některé programy už implementujeme, některé jsou ještě ve stavu stádiu eh, přípravy a plánu. Děkujeme. Děkuji, pane Vioty. Ano. Měl bych další dotaz. Ještě další dva dotazy, tak abych to lépe pochopil. První dotaz eh, souvisí s logikou. Proč Španělsko dostává méně prostředků než Itálie? Když eh, počet migrantů se zvýšil ve Španělsku v porovnání s Itálií. Eh, hovořilo se o tom, že se to zvýšilo o 90% a ta čísla jsou objektivně odlišná. A já bych chtěl vědět, zda komise s námi souhlasí s finančními plány pro jednotlivé země, tam, kde se pracuje. Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Takže ten plán financování je indikativní, existuje pro to je dokument, který vám mohu předat samozřejmě, ten už existuje. Pro Řecko, pro Itálii a Španělsko máme určité systémy, schémata financování, které jsou také k dispozici na našich webových stránkách. Co se týká těch identifikovaných potřeb, tak v Itálii Máme příslip předsedy Junkra, že se bude podporovat italská vláda 100 milionů plus eh, extra tedy k těm národním programům a pracujeme na těchto projektech alespoň už rok, protože by to měly být dobré projekty. Takže to jsou projekty, které nebudou v první línii, protože to bude ještě tedy pokračovat, co se týká Itálie, ale zaměřují se na integraci, na opatření, na integraci těch eh, imigrantů, kteří mm, žádají o status nebo již získali status příjemce a potom také vzdělávací opatření nedoprovázených eh, nezletilých, zejména kteří už jsou v zemi, takže v Itálii je velký počet eh, těch příjemců nebo žadatelů o azyl pro Španělsko. Ma, vedeme intenzivní dialog se španělskými ministerstvy a zatím se identifikují teprve potřeby. Ještě vám, teď vám nemohu říci přesně, jaké jsou ty potřeby v této fázi španělská vláda potřebovala určitou částku jako doplnění k národním programům. Ten národní program nebyl využit tak moc, jak v minulých letech, jak v Itálii nebo v Řecku, protože tam byly nižší počty eh, imigrantů přicházejících eh, do Španělska. Nyní se však situace mění a je to samozřejmě také dopad a té nouzové pomoci a podpory toho doplňkového financování, tedy které bude poskytnuto v případě potřeby. Tam se opravdu zaměřujeme na identifikování těch potřeb v současnosti a stanovili jsme se nebo žádáme vás o souhlas s tímto převodem a celkově tam máme 60 milionů v rámci asilové linky jakožto rezervu. Takže ta by se mohla potom vrátit státům v pozdějším fázi, když by žádali o prostředky, pokud by se prokázaly ty potřeby konkrétní. Děkuji. Hmm, děkuji, paní. Pane obecný zpravodaji. Ano, 460 milionů, jste řekla. Já bych se chtěl zeptat na Itálii, e, protože ty e, částky nejsou v souladu to v souladu s politikou italské vlády, protože se tam zavírají e, přijímací zařízení a zavírají se brány migrantům. Naše v našich eh, regionech se tedy tyto požadavky neplní, ale nevím, jestli na to můžete hned zareagovat. Já mám mnoho dalších dotazů. A chtěl bych vědět, zda existuje rozdíl mezi politikami italské vládě, která tyto služby neposkytuje, a mezi eh, převodem finančních prostředků, které je potřeba tak pane zpravodaj, pokud máte více otázek, tak je prosím položte teď, protože čas nám kvapí, tak aby byl ještě čas na další věc. Kapísko. Rozumím. Je to tedy opravdu velmi komplikované. Ale pokud to po mně chcete, tak eh, já položím ostatní dotazy hned. Nebo to můžeme odložit, protože možná zde nejsou některé věci jasné. Ano, já co jsem navrhoval, je, abychom odložili hlasování k tomuto tématu, protože musíme dostat vysvětlení. Pokud je tomu tak a pokud to není problém, tak do příští schůze bych se pokusil získat tedy informace, které potřebujete. Takže zaznamenávám to, že jsme připraveni hlasovat o 1 a 7 a že žádáme odložení o 5 a 8 o těch převodech. Ano, je to tak. Já otázky, které bychom chtěli položit, tak jak to uděláme? Písemnou formou? Eh, mně to je jedno, já jsem to jenom chtěl vidět. Eh, důležité, aby existoval komunikační kanál s komisí a s výborem LIBE, protože to jsou otevřená témata. Ano, když to bude písemně, tak tím lépe. Tak navrhuji řešení, takže budeme hlasovat o převodech číslo 5, neomlouvá se předseda, číslo 1 a číslo 7. O těchto. Bude to elektronické hlasování. A ještě otázka pan Sole předtím. Děkuji, pane předsedo. Co se týká toho prvního návrhu ohledně té ryba, rybolovné dohody s Marokem, tak jsem chtěl jen ujasnit, že si pořád myslíme, že to je nezákonná dohoda, která jde proti rozhodnutí Evropského soudního dvora v tom smyslu, že západní Sahara není území, které patří do působnosti Maroka, tak proto budu hlasovat proti tomuto návrhu. Ano, zaznamenal jsem vaše prohlášení, takže ohledně převodu číslo jedna zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 10 hlasů pro, 2 proti, 1 se zdržel. Takže 11 hlasů pro. Teď budeme hlasovat o převodu číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 pro, tedy plus 1, 13 pro, 1 hlas proti. Takže a teď dávám slovo panu Polovi, Polu Rybigovi, co se týká těch ostatních okruhů. Ja, recht herzlichen Dank. Ano, děkuji srdečně, pane předsedo. Dementsprechende Transfers äh, vorgeschlagen. No, my jsme provedli tři transfery, respektive navrhli tři eh, transfery. Za prvé z parlamentu. V transferu C1, o tom jsme už předtím hovořili, tam jde o rozpočtovou eh, eh, linku číslo tam jde o 1,50 eh, smluvních agentů, 4,2 miliony a eh, je to tedy 51 eh, nově vzniklých služebních míst. Pracovní smlouvy vyprší 31.7. a přáním zprávy je těchto 51 smluvních míst zaměstnat dále v DigiCom Parlament by chtěl tyto pracovní smlouvy do 20 roku 2019 prodloužit. Euh, Takže co se týká tohoto návrhu převodu, kdo žádá o slovo? Pan Depre? Ano, pane předsedo. Já bych měl otázku ohledně původu těch převáděných prostředků. Všichni souhlasíme s tím, že bezpečnost budov, obecná bezpečnost, kybernetická i zabezpečení budov je jedna z priorit, které věnujeme nezbytné prostředky. A konstatuji, že zde se vlastně stáhnou, odebere 3 miliony 700 tisíc eur které původně měly být věnovány bez, obecné bezpečnosti těch nových budov a ty budou přiděleny prodloužení, na prodloužení smlouvy těch 51 pracovníků. A co se týk odpovědi ohledně těch výsledků těchto 51 lidí, mě nepřesvědčila, že by byla nutnost jim tu smlouvu prodloužit. Takže kladu si otázku tohoto my jsme přitom takto se, tak se zdůrazňuje bezpečnost i kybernetická eh, a prostředky, které eh, my vlastně převedeme nějakým těm 51 agentům. Já bych byl rád, kdybyste mi toto tedy vysvětlili. Tomu nerozumím. Předseda bez mikrofonu. Takže obracím se na komisi, aby odpověděla. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se opět hlásím o slovo, protože chci položit stejný dotaz jako předtím, protože mi to pořád ještě není jasné. Jak to vypadá s penězi s rozpočtovou částí? Na rozdíl od pana Depre, tak jsem to viděla a chápu, že je potřeba aby těchto 51 osob tam zůstalo, protože jsem viděla jejich pozitivní výsledky, ale můj problém opět je rozpočtové povahy. Stále pořád nechápu, jak se zdůvodní 3,3 milionů eur pro pět měsíců, pro 51 osob. Eh, pořád tady mám ještě tuto pochybnost. A potom, pokud můžete odpovědět teď, tak výborně. Pokud ne, tak nám zašlete odpověď co nejdříve ale já si myslím, protože tady mluvíme o něčem, co je úzce spjato s rozpočtem pro rok 2020 a že by bylo absurdní, kdybychom se rozhodli pro těchto pět měsíců, aniž bychom nezohlednili to, co bude v roce 2020, tak si myslím, že by bylo asi rozumné odložit hlasování na příští týden, protože eh, to budeme vědět eh, výsledky vyjednávání. Můžete mi zdůvodnit 3,3 miliony na pět měsíců pro 51 osob? Děkuji, takže se obracím na pana Base tentokrát. Zda vlastně nebude, aby nám řekl, zda nebude narušena otázka bezpečnosti. Otázky bezpečnosti ta ostatní, ta rozložení těch příslušných částek, tak to spíš kolegové z DJ pro komunikaci. A co se týká bezpečnosti, tak jde o eh, hlídání těch budov v Lucemburku, kde došlo k, určitýmu, k určitému spoždění v tom plánu úprav, aby se zohlednil ten realističtější časový harmonogram. Ale ta budova nebude obsazena už na konci roku 2019, ale spíš na začátku roku 2020, takže tam nebude nutnost zajistit strážní, strážné nebo hlídání té budovy. A co se týká rozložení toho rozpočtu nebo těch jednotlivých částek, tak to je ředitelství pro komunikaci, které tedy jsou zde kolegové nebo kolegyně, která je vám k dispozici, pokud chcete. Pane předsedo, děkuji. Paní, prosím. Jaké je tedy rozložení té částky? Thank you very much, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla se vrátit k těm částkám. Skutečně, my jsme žádali v roce 2018 o 4 miliony. Ten nábor započal po schválení transferu, to znamená mezi březnem a červencem jsme eh, rekrutovali těch 51 eh, zaměstnanců, pracovníků a začali pracovat, ale v různých termínech. Eh, chceme nyní prodloužit smlouvy těm 51, nejdřív na pět měsíců, měsíců, to znamená do konce července, tedy ten první kontrakt, a chceme plánovat tedy od srpna do e, září o pět měsíců a pak bychom e, chtěli naplánovat a prodloužit několik strukturálních posílení. E, a to jsou velmi specializované profily, které jsme neměli mezi naším, našimi zaměstnanci například vytvoření konceptuální a designové jednotky v rámci DigiComp, protože jsme si řekli, že tentokrát se neobrátíme na externí agenturu, um, ale budeme to dělat interně, takže budeme muset vytvořit jednu jednotku, sekci, která nám mm, poskytne veškerý materiál, který nám původně poskytovala agentura eh, tohoto typu. A potřebujeme proto grafické designery a další ehm, eh, specialisty, kteří eh, nejsou mezi naším personálem. Takže těch 3,3 milionů pokrývají vlastně těch 51 mm, agentů plus ty specialisty, kteří jsou rekrutováni v Bruselu a to vše je vysvětleno v té informaci o transferu, kterou máte před sebou a sice na straně dvě. Tak zaslechali jsem zde žádost o odložení. Pane Rubiku, jaký z toho máte pocit? Eh. Ano, srdečně děkuji. Já jsem velice šťasten z tohoto vývoje, že parlament eh, se více věnuje s komunikaci, komunikaci naší práce a že to má být také zprofesionalizováno. Poté, co eh, se zítra koná i eh, dohodovací řízení, je, myslím, dobře hovořit o dalším vývoji v této věci. Zajímalo by mě, jak to má vypadat po roce 2020, jestli parlamentu existují k tomuto bodu už konkrétní návrhy. Pan zpravodaj, pan Maňka nám řekl před chvílí, že navrhuje, aby se těch 51 míst zachovalo v rozpočtu pro rok 2020 a poté. Ano, tuto oblast jsem neřešil, ta není v našich úsporách. Musíme vycházet z toho, zda ty lidi potřebujeme a jestli jsou přínosem, jak říkala zástupkyně DG.com, že se zvýšila informovanost o Evropském parlamentu, že hodně pomohli, tak to je důležité říct. Pokud jim tedy prodloužíme smlouvu do konce tohoto roku, tak můžeme o tom uvažovat i pro příští rok ale pokud je nepotřebujeme v roce 2019, tak v roce 2020 už to nebudeme muset řešit. Ale myslím si, že je tu vysvětlení, že ty lidé, ti lidé byli velkým přínosem i pro volby, ale je potřeba s těmito činnostmi pokračovat. A pokud jsou tedy přínosem, tak je asi třeba rozhodnout, zda ponecháme všech těch 51 pozic nebo ne, já to nedokážu v této chvíli posoudit, to musí říci DG.com, ale oni se už v podstatě vyjádřili jasně v tom smyslu, že to potřebují. A pokud je tu ta potřeba i politická vůle, tak bychom je měli ponechat i pro rok 2020. Dobrá, tak pane zpravodaj, co uděláme? Budeme hlasovat teď nebo to odložíme? Mě by ještě zajímalo stanovisko komise, eh, tedy zprávy eh, k tomu, jak vidí rok 2020. Zda těch 51 pracovních míst eh, je zařazeno i do plánu míst, pracovních míst na rok 2020. Tak stručně, prosím. Ano, My na to nepočítáme v tomto programu. My jsme najali eh, tyto experty, byli součástí programu smluvních partnerů a my bychom si přáli, aby to byli eh, smluvní agenti, takže to není v tom postprogramu. programu. Ale ano, nastane okamžik, kdy to prodloužení smluv vytvoří určité povinnosti pokud se jim tedy ty smlouvy zruší, pokud se neprodlouží. Tak co, budeme hlasovat teď nebo příští týden? Můj návrh je, abychom nechali pracovat dohadovací výbor a potom o tom příslušným způsobem hlasovali na příští schůzi. Takže v pondělí, hlaso, v pondělí večer budeme hlasovat, říká předseda. Co se týká ostatních žádostí o převod, pane zpravodaj, to by mělo být jednodušší. No, myslím, že můžeme být rychlí. Pokud jde o C2, tam eh, jde o 40 tisíc euro. Eh, jedná se o zasílání balíku, kdy došlo ke změně smluvních partnerů a eh, Brexitem opustí parlament více poslanců, takže mm, doporučuji schválení. Jedná se o 64 tisíc eur. Doporučuji schválení. Micro, please. Tak výbor regionů. Uh, auch beim uh, Ausschuss der Regionen geht es um die Änderungen im Stellenplan äh, Jde o změny v plánu pracovních míst, dva stálí asistenti kategorie 4 a e, stálí sekretář, sekretář kategorie Jedna AST sc 5 a jeden další mají být eh, změněny a pak ještě mm, jeden ehm, dočasný asistent v rámci AST2 má být eh, proměněn v jednoho dočasného asistenta kategorie AST3. Jinak bych byl rád, kdyby to bylo schváleno. Pak tady máme tři žádosti o převod pro účetní. Eh, v případě těchto tří položek 4AB101 tam je 1400 eh, smluvních pracovníků eh, Jedná se o navýšení eh, a potřebné systémy informační technologie by tím měly být eh, tedy dobře udržovány. Druhá položka je udržba čištění a eh, opět by to mělo být navýšeno o 2000 euro a také vytvoření permanentního asistenta e, v oblasti překladu, e, překladových publikací. I proto e, jsem. Dobrá, další. No. Už není? Tak je to všechno? Dobrá. Takže co se týká těch pěti žádostí o převod, které nám prezentoval zpravodaj, máte nějaké odpovědi? otázky k tomu? Pokud nemáte námitky, tak budu považovat to tak, že jsou schválené tyto žádosti o převod. Nemáte námitky? Takže jsou schválené. A teď dávám slovo paní Monice Holmajer, co se týká politiky v oblasti nemovitosti, zejména v té agentuře pro léčiva. Ah, c'est monsieur de... A tak bude to pan Depre, který zde nahrazuje paní Holmajer. To je překvapivé, pane předsedo. Proč překvapivé? Ne, takže jde tedy o tu věc, kterou, o které jsme se už zmínili na naší poslední schůzi. Agentura pro léčiva, ti, kteří jste se tím zabývali, víte, o čem se mluví. Agentura pro léčiva sídlí v Londýně. Brexit samozřejmě zde máme. Takže ta agentura už nepotřebuje ty budovy, které si pronajímala. Bohužel neměla tam ustanovení o vypovědi nájmu v té smlouvě, která byla podepsána takže musí platit další náklady v případě, že by se nepodařilo najít podnájemce. Pokud najde někoho tedy, kdo si to bude chtít pronajmout, ale ten vlastník není tedy jistý, že se to podaří, takže se žádají nějaké doplňkové záruky. Jak tedy vypadá technický stav té věci? Řeknu vám to, co paní Holmajer mi tedy o čem co mě sdělila. Požaduje se roz, po rozpočtovém orgánu, aby schválila tu operaci, která bude mít dopad až do 67 milionů eur do výše. 37,8 ty musí, mají být ještě financovány a těch dalších 28 ty už byly proplaceny podle rozpočtových technik, které byly odsouhlaseny. Takže to je první bod. Dohod, odsouhlasení té částky do výše 67 milionů a zejména na těch 38,7, které ještě zůstávají k úhradě. Za druhé, Spravodajka se chce ujistit, že výbor udělá všechno pro to, aby podpořila agenturu pro léčiva ve vyjednávání s majitelem nemovitosti. Zejména spravodajka vyzývá výbor, aby vlastně poskytla nejste, aby se poskytly určité záruky vlastníkovi například eh, prostřednictvím dopisu, tak aby agentura pro léčiva mohla uzavřít smlouvu za uspokojivých podmínkách, eh, podmínek co nejkratší lhůtě. Spravodajka požaduje také, aby výbor že by se měl výbor účastnit vyjednávání agentury s majitelem, protože to by posílilo pozic, vyjednávací pozici Evropské unie v těch jednáních. A zpravodajka se také domnívá, že veškeré budoucí náklady pro agenturu vyplývající z neplacení příslušného podnájemníka by měly být hrazeny ze subvence Eh, z rozpočtu Evropské unie. A nakonec se zpravodajka domnívá, že dostatečné prostředky by měly být naplánovány ve víceletém finančním rámci příštím, tak aby se pokryly všechny více náklady které by byly způsobeny agentuře, její povinností splnit, plnit nájemní smlouvu, která byla uzavřena s určitými doporučeními, která přečtu Doporučuje se, aby se schválila smlouva a finanční dopady vyčíslené, které jsou vyčíslené. Jde tedy o těch 38,7 milionů, jak už jsem říkal. A aby se a potom zaznamenali následující body do zápisu. Výbor by měl pod, aktivně podporovat, nebo komise by měla podporovat vyjednávání agentury s majitelem, Měla by také diskutovat s britskou vládou, aby se vyvíjelo úsilí pro poskytnutí nezbytných záruk vlastníkovi. Zejména se hovoří o možnosti dopisu, tak aby agentura pro léčiva mohla eh, plnit tu zavřenou, uzavřenou smlouvu a parlament. Alespoň jedna dobrá zpráva vyjádřil významné výhrady v roce 2011, co se týká podpisu nájemní smlouvy bez té doložky o vypovědi nájmu. Spravodajka také připomíná, že to vyplývá z rozhodnutí členských států, takže rada musí poskytnout nezbytné prostředky, aby agentura mohla plnit důsledky tohoto rozhodnutí. Takže myslím si, pane předsedo, že nyní bychom měli dát slovo zástupcům agentury, aby potvrdila nebo vyvrátila ty faktické údaje, o kterých, které jsem zde uvedl, a potom Evropské komisi, abychom viděli, jak reaguje tedy na ta doporučení a na ty poznámky paní zpravodajky. Děkuji, takže máme zde zástupce agentury pro léčiva, tak prosím. Vous avez la parole. Yes, hello. Nerimantas Tekunas, European Medicines Agency. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Eh, za to, že jste pronesli eh, tato tvrzení, ale já bych chtěl nyní říci, že vzhledem k tomu, že my jsme nyní Eh, v této situaci, kdy eh, můžeme mít tyto prostory, tak si myslíme, že by tato transakce byla pozitivní pro agenturu a bylo by to pozitivní i pro ochranu evropských fondů v kontextu tohoto projektu a proto vyzýváme eh, parlament, aby s tímto návrhem souhlasil a aby souhlasil s přidělením fondu, tak jak je to v tomto dokumentu. A pokud máte nějaké dotazy, tak rád zodpovím. Děkuji. Nemáte žádné zla- připomínky k tomu, co pan Depré nám zde řekl? Nyní se obracím na zástupkyni komise tedy, respektive agentury. Zdá se vám to rozumné a odpovídá to tedy očekávání agentury, ano? To, co zde bylo Dobře, odpovídá. Takže DG pro rozpočet, co si o to myslíte? And, uh, thank you to, uh... Děkuji panu Depré za to, že schrnul pozici paní zpravodajky. Úvodem eh, samozřejmě já vás chci ujistit, že komise dělá vše, co je v jejich silách, aby pomohla agentuře při vyjednávání. Pokud jde o rozpočet, Myslím si, že je jasné, že dopad 67 eh, eh, eh, milionů v případě tohoto využívání, takže to bude mít jasný dopad na evropský rozpočet. Nikdo neříká nebo nenavrhuje, že by mělo dojít k změně vybírání poplatků ze strany agentury. Musí se to financovat z rozpočtu Evropské unie a je jasné, že v roce 2019 se to může udělat v rámci stávajícího rozpočtu a v rámci dotací pro agenturu, ale v případě roku 2020 je jasné, že v návodu rozpočtu komise bude muset navrhnout eh, mnohem eh, vyšší příspěvek, což by byl ten eh, obvyklý případ, tak jako v minulých letech, a to by tedy mělo dopad na tuto situaci. A potom další důležitá věc. Hovořil o tom pan Depré, tedy ten eh, souhlasný dopis. A zde chci říci, že komisař Ettinger počítá s tím, že pošle takovýto eh, dopis majiteli a v tomto dopisy bude, že komise plně stojí za agenturou a že Unie poskytne dostatečné finanční prostředky agentuře tak, aby splnila svůj mandát, aby splnila své smluvní podmínky, povinnosti, včetně smluvních pod, povinností, které souvisí s smlouvou o e, pronájmu. A my doufáme, že tento dopis majiteli pomůže v tom, že agentura e, bude moci dokončit e, tuto smlouvu s tím Eh, nájemcem, pronajímatelem. Eh, děkuji vám. My jsme si tedy vyslechli eh, dva dotazy, které jste vznesl jménem paní Holmajer. Dobře, my jsme si vyslechli závazek ze strany komise, pokud jde o ten dopis, ale kde komise vyjadřuje svůj závazek. Vy jste tady hovořil o 67 milionech, chci si ujasnit ty částky, ale mýlím se, když říkám, že 28,2 to už bylo financováno, takže tady máme ještě zbývající částku 38,7 milionů. Ano, je to správné. Ta první část by se financovala v roce 2019 a zbytek v roce 2020. Potom ještě další dotaz. Ve smlouvě jsou klauzule eh, ohledně přizpůsobení nájmu. Abychom ehm, se nedostali do situace, kdy eh, budou nějaká špatná překvapení. Nevím, v čem jsou ty doložky. Indexace nájmu. Neexistuje tady riziko, že do konce období vypršení smlouvy, tak aby tam došlo k nějakému překvapení, protože třeba ten majitel řekne, že ten nájem se najednou zvýší. Jak to vypadá s tou indexací a s tím, že by se zvýšila cena nájmu? To je teď další dodatečný dotaz. Ano, e, pokud ten, e, který e, dále pronajímá, postoupí ten nájem, pokud třeba zkrachuje, tak Evropská komise musí tu fakturu zaplatit. To je v tom dopise, kde se poskytuje záruka. A my jsme tedy tady vydáni na pospas ostatních a můžeme tady mít nějaký problém. Takže ten závazek není 67 milionů, ve skutečnosti je to 500 milionů. Já trošku přeháním, ale když najednou pokud tedy by ten eh, podnájemník tedy to předal zase nějakému dalšímu eh, podnájemníkovi neplatil, tak potom by to bylo na nás. Evropská agentura pro let. Takže co se týká toho rizika, tak samozřejmě v současné době se to týká zhruba 67 milionů z evropského rozpočtu, pokud by ten projekt tedy, aby se zúčastnil, co se týká smlouvy agentury, pokud tedy každých pět let by se to tam potom mělo revidovat, ale v tomto případě by agentura nebyla schopna toto Dostal svým závazkům, proto je zde ten požadavek. V tomto případě by agentura po té transakci, aby nebyla už vystavena riziku takovéto platby za zbytek, za zbytek eh, lhůty tedy té smlouvy, která byla uzavřena do roku 2025. Co se týká záruk, tak eh, pokud by ta, ta rizika by existovala, pokud by teda neplatila nějaká ta, nějaký ten subjekt, ten eh, podnájemník, samozřejmě to riziko zde existuje. V takovémto případě by vlastně tam byla záruka hm, ne, společnosti, která uvádí, že zručí na několik let vlastně, že ty prostředky budou tedy převedeny ze, za toho podnájemníka. L'agence des médicaments. Takže ta agentura pro léčiva by tady v tomto případě zasáhla? Um, v případě, pokud by ten podnájemník nesplácel, tak by vlastně ta příslušná společnost musela poskytnout také záruku pro agenturu za to období, kde by hledala nějakého dalšího podnájemníka. A samozřejmě tady tato záruka, jsem, to ten dopis s tou zárukou, o tom se musí ještě jednat. Takže jaká je ta jiná agentura, o které mluvíte, se ptá pan předseda. The way, the way, so the, the so the... To je americká společnost, která je spřízněnou společností. Té, toho subjektu, který převezme vlastně eh, tu nájemní smlouvu. si vous avez compris. Jestli jste to pochopili, tak to je perfektní. <laughs> Jestli se vám to zdá jasné, tak vám blahopřeji. Eh, Pane předsedo, já, říká pan Depre, já jsem vlastně pouze mluvil za paní Holmajer, takže ona požaduje, aby rozpočtový orgán schválil tuto nemovitostní operaci v maximální výšce 67 milionů, zbývá k proplacení 38,7 milionů a zdůrazňuje se zde, aby komise poskytla maximální záruky, zejména ve formě toho letter of comfort, Toto bychom měli dát do zápisu a že by se komise měla účastnit jednání mezi agenturou a majitelem, aby posílila pozici Unie a aby všechny budoucí náklady pro agenturu z případného neplacení ze strany podnájemníka by byly pokryty eh, Eh, vlastně podporou nebo subvencí pocházející z Evropské unie, z evropského rozpočtu. Takže tolik, co zde mě napsala paní Holmajer, že mám říct předseda. Takže budeme hlasovat elektronicky o tom. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 9 pro, 10, 9 hlasů pro, 11 pro, opravuje se pan. Takže paní Holmajerová děkuje výboru a výbor také děkuje paní Holmajer a jejímu mluvčímu, panu Deprezovi. Potom zde máme paní Holmajer také, která má informovat o projektech o těch budovách, které již nevyužíváme, ale jejichž jsme majitelem nebo nájemcem. Ale toto odložíme na příští týden. A co se týká různého, tak pan Fernandez něco má. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný a budu hovořit portugalsky. Víte, že nedávno v Mozambiku a v Malavi byl cyklon a v Mozambiku ve městě Beira ty dopady byly zničující. 90% města Beira bylo úplně zničeno. Prezident Mozambiku říká, že se jedná o tisíce mrtvých a přes 100 tisíc ohrožených osob. Já vím, že Evropská komise toto téma sleduje, ale je to opravdu naléhavé. Proto je třeba, abychom poskytli veškeré potřebné prostředky a já bych si přál, aby výbor pro rozpočet předal tyto informace předsedovi eh, komise a také odpovědnému komisaři. Ano, já předám váš vzkaz a podpořím ho, pane Fernandezi. Aha, pane Depre, dostal jste mandát, abyste nám představil politiku nebo informaci o nemovitostech za paní Holmajer. Pokusím se najít ten dokument. Ano, je to sdělení ze strany komise, která nám oznamuje následující informace. mezi roky 2019 a 2027 nájem celková eh, plocha 167 metrů čtvereční, které obs- za, komise v Bruselu vyprší, ten nájem bude ukončen. Takže mezi lety 2019 a 2025 tady tato, tento nájem na tu plochu vyprší. Ale a požádám komisi, aby nám to vysvětlila, pokud se týká roku 2020-2024, tak komise vypsala výběrová řízení, kde by hledala roz, plochy mezi 80 až 150 tisíci metry, čtver, metry čtverečními v roce, mezi lety 2020 až 2024 komise bude hledat nebo vypisuje výběrová řízení pro pronájem 80 tisíc, možná až 150 tisíc metrů čtverečních. Možná by nám tedy komise mohla poskytnout vysvětlení tady k těmto číslům a mezi těmi roky 2019 a 2027 to je jako zhruba 167 tisíc. Takže předseda se obrací na komisi, můžete nám odpovědět, anebo vzhledem k postupujícímu času to odsuneme na příští schůzi. Ano, pane předsedo, já zoufale hledám své kolegy z DG Infrastruktura, a takže odpovíme vám písemně. Dobře, tak můžeme to dát na program příští schůze našeho výboru. Nikdo už nežádá o slovo, takže příští schůze je naplánovaná na 25. března ve 20 hodin ve Štrasburku a 1. a 2. dubna v Bruselu. A tímto končím schůzi.